Okay, colleagues, um, I've, uh... dnes uh, budu nahrazovat uh, našeho předsedu, který se urgentně musel dostavit jinam. A já se musím přiznat, že jsem se příliš nepřipravil, ale budu se snažit. První na programu máme přijetí programu, takže pokud nikdo nemá námitek, navrhuji, abychom eh, ten program navrhli eh, se s malou změnou, ale teď vidím, že někdo má nějakou poznámkou. Eh, paní předsedkyně, já myslím, že dnes došlo eh, k mimořádném události. Eh, šlo o velký útok ze strany Izraele na pracovníci z palestinských teritorií. Takže já myslím, že bychom neměli předstírat, že všechno běží normálně. Jako výbor Libe bychom měli vydat nějaké prohlášení, stanovisko za Evropský parlament. Tak já se nyní obracím ke kolegům, zda mi nějak poradí, ale já si o, myslím, že bychom neměli bez přípravy jako výbor LIBE vydávat eh, prohlášení. Eh, určitě se tím bude zabývat eh, plénum. Kompetentním příslušným výborem je výborem za, výbor zahraniční, a já si myslím, že v této chvíli neznám žádné podrobnosti o tom, co se stalo, takže já si myslím, že bychom zde neměli, neměli eh, se k tomu nějak vyjadřovat. Vidím, že mnozí přikivují. Změna programu. Bohužel, pan Eric Holder, eh, který je ve Spojených státech amerických eh, hlavní státní návladním. Eh, bohužel tady nemůže být, eh, musel zůstat ve Spojených státech a my budeme mít tady příležitost se s ním setkat jindy. A mimo místo toho eh, budeme debatovat bod číslo 14 zítra ve čtvrt na 11, pak bod 15, to je readmisní dohoda s Pakistánem, na to dojde v 10.30. Takže s těmito změnami navrhuji, abychom přijali tento upravený program. A nyní eh, sdělení předsedy. Eh, sekretář Libe jménem pana Lopeze vám rozeslal e-mailovou zprávu eh, s návrhem pilotních projektů a přípravných akcí a my bychom měli návrhy zaslat sekretariátu do čtvrtka 3. června, nejpozději do pana poledne. Pan Busutil, já se obávám, že tento termín je příliš krátký na to, abychom byli schopni předložit eh, skutečně smysluplné návrhy eh, k těmto rozpočtovým otázkám. Eh, já bych tedy podpořil podobně jako další kolegové, aby se ten termín trošku posunul, alespoň o pár dní, abychom měli příležitost se nad tím důkladněji zamyslet. Já osobně nemám nic proti, ale teď, eh, co říká sekretariat, myslím, že ten termín je dán rozpočtovým procesem. Existuje nějaká možnost to trošku posunout? Ani o půl dne. Mohli bychom třeba zkrátit eh, čas vyhrazený na překlady. Ha, see, it works. We got half a day extra. Dobře, získali jsme půl dne navíc. Budete s tím spokojen, pane Bosutele, protože v pátek to musíme rozeslat nebo zaslat výboru Kokobu. Eh, paní předsedkyně, toto jsme dostali konce minulého týdne. Byl to týden zelený, takže mnozí z nás nebyli ani v Bruselu. No a když dostáváme tak eh, těsné termíny, tak to v podstatě vypadá, jako kdyby nás to vůbec ani nezajímalo. A de facto to nestačí, abychom byli schopni předložit eh, rozumné návrhy. Čili my bychom skutečně potřebovali buď to přiměřenou eh, příležitost eh, komentovat nebo předkládat návrhy, anebo žádnou, protože toto je skutečně mm, to je snad špatný vtip, protože jestliže tady máme nějaké přípravné akce, no tak to si vyžaduje čas a snad bychom to mohli také na nebe projednat, čili tak, abychom jako politické skupiny dospěli k nějakému společnému eh, přístupu, ale eh, skutečně tento takovýto termín, to, to je vtip. No, já s vámi souhlasím, eh, tedy nesouhlasím s tím argumentem zeleného týdne, jsme v roce 2010, všichni máme mobilní telefony a e-maily. A já bych tedy navrhovala, abychom eh, požádali předsedu rozpočtového výboru, zda by mohl prodloužit termín. Uděláme to dnes odpoledne, takže zítra dopoledne bychom měli odpověď. V případě, že z procedurálních důvodů to nebude možné, poněvadž jde o rozpočtový proces, pokud to tady nebude možné, můžeme prokázat eh, dobrou vůli a pružnost a mimořádně to tedy eh, zvládnout rychleji, abychom nepřišli o příležitost eh, podávat pozměňovací návrhy. Paní předsedkyně, já bych možná chtěl zmírnit obavy kolegy Simona. Myslím, že všechny ty navrhované přípravné akce v té zprávě eh, budou stejně neprohlasovány. Tady. Takže eh, zpravodaj, který, nebo zpravodajka, která je ze skupiny pana Bosutela, eh, každopádně škrtne všechny návrhy na pilotní projekty i přípravné akce možná, že tady z jiných důvodů, ale každopádně eh, přípravné akce a pilotní projekty se eh, dostanou až do další zprávy, ne do této. Čili eh, toto je na základě prvních debat se, se zpravodajem, ale prostě bude to tak, jak jsem řekl. Ano, děkuji vám za toto vysvětlení. Já bych tedy navrhla, abychom se pokusili tady o dvojkolejný přístup. V rámci toho, aby bylo jasno, požádáme tedy rozpočtový výbor o prodloužení termínu také. Tak a teď se dostáváme k dnešnímu odpolednímu hlasování. Máte prosím všichni hlasovací karty? You didn't. Oh dear, then you don't count okay. Uh, we, we, don't have, uh, we don't have very long votes. Uh... Nemáme toho hlasování moc, naštěstí. A začneme návrhem stanoviska Stavrose Lambrinidise o řízení internetu v následujících krocích. It's an EPP thing. Okay, um... We start, and there are lots of compromise proposals here. Začneme tady eh, s kompromisními návrhy, které jsou poněkud komplikované. Odstavec číslo jedna. Zde máme kompromisní text a žádost o hlasování po částech ze strany ALDE. Eh, na dvě části. Takže hlasujeme o první části, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 1, ne, to odpadá, poněvadž jsme schválili pozměňovací návrhy. Takže dvojka, čtyřka byla stažena, odstavec 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, odstavec čtyři pozměňovací návrh 7 s ústní změnou zpravodaje a paní Verža. Souhlasíme s hlasováním e, takto upraveného. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 9 pana Fose na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schvá, eh, zamítnuto. Pan Alvaro? Děkuji, paní předsedkyně. My se dostaneme ke kompromisu dvě, já bych měl jednu otázku. V textu se říká na druhé řádku, že eh, pokud se eh, kombinuje, kombinuje Eh, cybercrime, to je kybernetický zločin a dětská pornografie, tam místo kombinuje by mělo být bojuje proti. Takže kompromisnost dvě na dvě části. První část to je pro Proto tady máme novou verzi. Dobře, kdo je tedy pro tento kompromis? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní eh, odstavec 5, pozměňovací návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A závěrečné hlasování o takto pozměněném textu, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno, přičemž jeden byl proti a jeden se zdržel. Vlastně dva byli proti. Pane zpravodaj, já bych chtěl poděkovat výboru a všem, kteří na tom pracovali za podporu. Eh, také pokud se týče odstavec 5, pozměňovací návrh 11, ačkoliv eh, moje země eh, souhlasila s velkými rozpočtovými škrty, nesouhlasila se zkrácením mého jména na verzi Lambrinis. Já jsem pořád ještě Lambrinidis a tady se šetřit nebude. Uh, uh, I would like to make an Já bych chtěl jenom učinit jeden postřeh. Jistě, měli bychom to podporovat. Bylo by daleko levnější, vytisknou tolik dokument, netisknou tolik dokumentů, měla by být tu úspora. Když ztrátí, zkrátíme vaše jméno, pane Kašman, musím říct, že někteří lidé to potom zkracovali na no cashman, to znamená žádné, žádný cash. Takže máme tady návrh doporučení eh, rozhodnutí o dohodě mezi Evropskou unii a Islandem a Norskem o uplatňování a tak dále. Je, zpravodaj je pan Bosutil. Nejsou tu žádné předložené pozměňovací návrhy, to znamená jediné hlasování o celém návrhu. Takže prosím vás, dávejte pozor, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Jednomyslně schváleno. A tím přistupujeme k poslednímu hlasování dneška, a to je návrh doporučení týkající se návrhu o spořádání mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou federací a Lichtensteinskem na straně druhé o modalitách účasti těchto států na aktivitách Frontexu. Opravdu se není co divit, že si občané myslí, že Evropská unie je nesrozumitelná. Pan Klas je zpravodaj, takže, Klas, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pane Jekolino, hlasoval jste proti nebo pro? Pro. Dobře, schváleno. Takže také jednomyslně děkuji zpravodajům. Tolik hlasování. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, a to je uplatňování ustanovení šengenského AKY ve vztahu k šengenskému informačnímu systému v Bulharsku a Rumunsku. A pan Koejo je zpravodaj, takže se na něj obrátíme. Prosím, uveďte to. Uveďte nás do problematiky. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Máme zde šest bodů. Ten první z nich, zde bych chtěl říci, o čem vlastně hovoříme. Jedná se o vstup do Evropské unie v roce 2007 Bulharska a Rumunska. Tyto země začaly přípravné práce, aby se plně integrovaly do šengenského prostoru. A já bych rád připomněl poslancům, kteří jsou zde přítomni, že zde existuje celá řada záležitostí, které ještě nebyly zanalizovány. Je to ochrana údajů, SIS, hranice, oblasti územní a námořní policejní spolupráce a víza. Pozitivní hodnocení každé z těchto kapitol to je bezvýhradná podmínka, proto, aby se Rada mohla rozhodnout také otevřít vnější hranice společné s těmito členskými státy. Práce začaly tímto vyhodnocením. Máme zde práci o ochraně údajů 27. a 30. dubna loňského roku. Výsledky to nám umožní vyhodnotit, jakým způsobem je plněno šengenské aky. Dále, to by znamenalo přenášení údajů SIS do těchto zemí. Na druhém místě bych chtěl také připomenout poslancům, že máme ještě nedořešený problém s radou, pokud jde o předávání dokumentů. Dokumenty se považují za důvěrné. Díky rumunskému Velvyslanci se tyto dokumenty už nepovažují za důvěrné a budou rozdány všem poslancům, ale tento problém bude přetrvávat, pokud jde o další dokumenty. A proto bych chtěl zdůraznit, že je zapotřebí, aby Rada a parlament podepsali dohodu týkající se předávání takových dokumentů. Parlament má podmínky, pokud jde o tyto úřední dokumenty. My je plníme, když nám je komise posílá. A stejný postup dodržujeme, pokud jde o dokumenty, které nám poskytuje Rada. Dále, pokud jde o Bulharsko, tam jsme zjistili některé problémy týkající se osobních údajů v policejní oblasti. Byly tam určité nedostatky u Národního orgánu pro ochranu údajů. Spravodajové na začátku letošního roku došli k názoru, že Bulharsko splnilo požadavky a Rada 26. dubna byla toho názoru, že všechny problémy, které byly předtím zjištěny, byly překonány. Pokud jde o Rumunsko, tam byly taky něk- některé problémy, pokud jde o schválení dvou zákonů pojednávajících o osobních údajích a také o podmínkách fungování tohoto orgánu pro ochranu údajů. Spravodajové v únoru v roku, roku 2010 si mysleli, že Rumunsko plnilo dobře doporučení, i když tam byly určité nedostatky. Ale toto nespochybňuje rozhodnutí rady, podle kterého Rumunsko může přísně analyzovat údaje a také dodržovat pravidla pro ochranu údajů. Dále moje pátá a předposlední poznámka se týká toho, že si myslím, že parlament může schválit toto pozitivní ohodnocení Bulharska a Rumunska, ale také si myslím, že bychom měli požadovat, aby tato zpráva parlamentu by po šesti měsících měla být zopakována, pokud jde tedy o monitorování výsledku Rumunska a Bulharska. A poslední bod. Nyní hovoříme o vyhodnocení Schengenu. Já bych rád řekl, že parlament v loňském roce, v říjnu loňského roku, měl negativní názor, pokud jde o dvě iniciativy komise, pokud jde o vyhodnocení Schengenu. Zdůrazňuji, že komise nám musí předložit další iniciativy. Já se zítra setkám neformálně s komisařem, budu s ním hovořit o dané záležitosti a já bych chtěl ještě zdůraznit dva body, které jsou pro mě důležité. Za prvé, Evropský parlament nechce aby zde existoval jakýsi dvojí metr pro země, které se chtějí stát členy Schengenu. Musíme myslet na to, že zde existují stejné normy, které musí být uplatňovány pro všechny, pro ty země, které již jsou v Schengenu a pro ty, které tam chtějí vstoupit. A dále my chceme mít evropský hodnotící systém, do kterého budou zasahovat evropské instituce, konkrétně i komise a parlament. Ale to neznamená, že by se toho nemohly účastnit členské státy, když hovoříme o Schengenu. Pokud jde o Schengen, zde hovoříme o vytvoření vzájemné důvěry a tato vzájemná důvěra je základem pro to, abychom odstranili hranice. Myslím si, že toto je přidaná hodnota velmi významná pro nás, pro všechny. A to je můj úvod. Děkuji vám. Děkuji, pane Coelho. A než zahájíme rozpravu, tak chci vyzvat radu a komisi, aby stručně zareagovali. Jose Manuel Rodríguez za radu, prosím, máte slovo. Děkuji, vážení poslanci. Úvad pana Coelho byl jako vždy velmi vhodný a myslím si, že velmi jasně pohovořil o tom, v jakém bodě se nacházíme. Rada by chtěla připomenout, že náš společný cíl, cíl tedy společného e, Rady a parlamentu, je rozšíření šengenského prostoru na Bulharsko a Rumunsko v březnu roku 2011. Proto Velice děkujeme všem, kteří se účastní tohoto procesu. Jsou to bulharské rumunské orgány, Evropský parlament, tento výbor Libe a dále děkujeme všem těm, kteří se účastní hodnotícího procesu. Děkujeme za jejich úsilí, aby tak byly splněny všechny požadavky pro vstupu do šengenského AKY. Já bych chtěl zdůraznit, že pro radu má velký význam to, že můžeme počítat s plnou podporou výboru LIBE. My doufáme, že v plénu může být přijato něco pozitivního, abychom mohli postupovat co nejrychleji, abychom mohli dosáhnout cíle, který jsme si zadali. Ještě jednou bych tedy chtěl poděkovat za spolupráci pana poslance Coelia, který nám vždy poskytl velmi intenzivní pomoc v této oblasti. A rada a předsednictví, my vám velice děkujeme. Díky. Okay, thank you, ano, děkuji, pane Rodriguez. Paní Monika Moshammer z komise, pokud tu je, má slovo. Paní Moshammer, nikdo za komisi se nechce vyjádřit? To je zajímavé. Dobrá, Chce se tedy vyjádřit některý z kolegů, nikdo nežádá o slovo, takže dávám slovo zpátky. A moment. Panenču. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval panu Kojejovi, našemu zpravodaji, protože jestli jsem to správně pochopil, tak jsme se měli vyslovit vstřícně k tomuto návrhu rozhodnutí. Já nebudu opakovat, co již zaznělo, ale to spoždění, pokud jde o 6.2, takže to nebude problém pro Bulharsko a Rumunsko z hlediska integrace, protože SIS, eh, systém SIS 1 plus již funguje. těch nových sotech, které budou již v provozu. Takže všichni kolegové, všichni poslanci doufám, že podporují tuto zprávu pana Koeja a žádáme komisi, aby dala k dispozici všechny informace, všechny údaje, které souvisí s integrací do šengenského prostoru. Nezapomínejme na to, že všechny kroky, které učiníme, budou mít dopady na evropské občany. Máme tudíž jasnou misi. Musíme prosazovat jejich práva a svobody. A právo na volný pohyb, to je právo, je to právo, které, kterému se mají těšit všichni evropští občané. A myslím si, že je skutečně na místě abychom tímto způsobem optimálně umožnili toto právo uplatňovat. Nemůžeme připouštět bariéry ani mezi institucemi, to znamená parlamentem, radou a komisí. Nejdůležitější je, abychom si stanovili jasné datum, které nám umožní aplikovat toto rozhodnutí pro oba státy. Děkuji. Ano, děkuji. A nežli znovu dáme slovo panu zpravodaji, tak tady mám v poznámce, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 2. června v poledne, to je pozítří, a hlasování je 10. června a potom hlasování na plenárce bude na Štrasburku, což bude týden poté. Takže je to skutečně nabité z hlediska času, ale jistě nám bude vysvětleno, proč tomu tak je. Madam Chair, in fact it's a very... No, děkuji. Skutečně, jak říkáte, je to eh, z toho hlediska toho na harmonogramu takto takto se to předpokládalo. Já chci poděkovat za připomínky předsednictví, ale chci požádat předsednictví, aby pomohlo vyřešit problém týkající se těch důvěrných dokumentů, protože pokud jde o ochranu údajů, tak se neočekávaly žádné problémy. Bylo snadno, snadné deklasifikovat ty dokumenty a já chci znovu zopakovat díky rumunskému velvyslanci. Pokud jde o toto odtajnění, ale pokud jde o SIS a hraniční kontroly, tak pokud by byly nějaké problémy v Bulharsku, tak bude těžší otajnit dokumenty, kde budou, bude poukázáno na slabiny eh, v hraničních kontrolách. Takže je skutečně naléhavé, aby se řeklo, jakým způsobem budou tyto dokumenty předány parlamentu, protože je jasné, že parlament nemůže hlasovat o dokumentech, které neznáme, které neobdržíme. Já chci tudíž požádat španělské předsednictví, aby nám pomohlo vyřešit problém co nejrychleji. Děkuji vám. Děkuji. Myslím si, že tohle je jasné a zřetelné poselství budeme dále hovořit o přístupu veřejnosti k dokumentům evropských institucí a toto není jediný příklad nedostatečné transparentnosti a váhavosti ze strany komise a rady, pokud jde o uvolňování, zpřístupňování dokumentů. A tím se dostáváme k bodu 7 pořadu jednání a to se týká znovu vás, pane Kojo, a týká se to tedy agentury pro provozní řízení velkých IT systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a vnitra a spravedlnosti. A po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy předložila komise v loňském loni v březnu eh, návrh, který 7. dubna přišel na pořad jednání tohoto výboru a tento návrh podléhá postupu spolurozhodování. Takže já chci nejprve vyzvat pana zpravodaje, aby to představil, pak dáme slovo komisi a pak bude nasledovat rozprava. Pane Kojo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme se setkali se stínovými zpravodaji, abychom se dohodli na nejlepším a možném postupu eh, sepisování těchto zpráv. Jde o to, abychom eh, v rámci výboru Libe dosáhli co nejširšího konsensu. Z tohoto důvodu jsem žádal o stanovisko bez zprávy. A mým záměrem je, abychom se nejdříve sdělili své názory v rámci výboru Libe a poté bych začal pracovat na textu této zprávy. to je v zájmu toho nejlepšího možného koncensu ve výboru. Před Lisabonskou smlouvou Evropská komise představila dvě různé iniciativy. A po Lisabonské smlouvě eh, Evropská komise přišla pouze s jednou iniciativou a výbor Libe požádal právní servis parlamentu o stanovisko zda je to skutečně nejlepší způsob, jak naložit s, tou, naložit s touto iniciativou. Ona totiž eh, vytváří určité problémy, pokud se týče zapojení jednotlivých členských zemí. Totiž ne všechny členské země jsou zapojeny na stejné úrovni do těchto nástrojů. A je zjevné, že eh, jejich eh, práva na zapojení nemohou být úplně stejná. Já jsem tady eh, získal stanoviska našeho právního servisu a tam vlastně ty problémy jsou. Tedy je to nejlepší způsob, jak se vyrovnat s touto iniciativou. Druhá otázka se týká agentury. někteří kolegové se budou stavět kriticky k myšlence nové agentury. Ale musím připomenout, že právě parlament požádal Evropskou komisi, aby ustavila tuto agenturu. Čili já myslím, že je to v pořádku. Byli jsme to my, parlament, který o to požádal. A studie proveditelnosti, kterou zde máme, ukazuje, že také z hlediska rozpočtového jde o nejlepší řešení. Byla předložena i jiná řešení, některá parlament již zamítl. Například to byla ta myšlenka mezivládního řízení, čili pokračování současného stavu, a nebo použít některou ze stávajících agentur, jako Europol nebo Frontex, aby převzala také tuto agendu. To zas ovšem nebylo přijatelné z hlediska ochrany dat. My si myslíme, že agentura, která je spotřebitelem informací, nemůže být zároveň manažerem, který s těmito informacemi nakládá. Čili nejlepší řešení je tedy zjevně založení nové agentury. Nicméně je zde několik problémů. Problém číslo jedna je mm, nápad, že by tato agentura měla mít právo řídit nové systémy, například evropský PNR nebo další stávající systémy a tak dále. Já myslím, že bychom měli zcela jasně říci, že nové systémy které by měla řídit tato agentura, musí, jim, jim musí přecházet určitý právní nástroj a proces spolurozhodování. Neboli eh, žádná instituce, ani parlament, ani rada, ani komise by neměla mít jednotlivě sama o sobě právo rozšiřovat eh, pravomoce mm, této agentury. A tady e, skutečně také rozsah jejich činnosti není dostatečně jasně vymezen. A my bychom to měli sformulovat tak, aby v tom právním textu nastalo větší jasno. Také si myslím, že e, také bychom měli definovat úkoly a pravomoce agentury. Já si myslím, že je třeba vytvořit přesnější a těsnější pravidla, tak aby projekty tohoto typu, například eh, takovéto systémy, o kterých zde hovoříme, eh, aby se prostě zabránilo tomu, že by se mohly tyto projekty realizovat bez kontroly parlamentu dále pokud se týče zacházení s daty, měli bychom mít tedy e, ředitele zodpovědného za ochranu dat, za účetnictví, za řízení. E, také bychom měli být zastoupeni v řídící mm, orgánu s hlasovacím právem. E, myslím, že není přijatelné, aby členské země které se nezapojují do této práce, aby mohli jmenovat, eh, aby někdo z této členské země mohl být eh, šéfem této agentury. No a pak nám jde také o eh, účast Evropského parlamentu. Já myslím, že roli Evropského parlamentu bychom měli posílit a to teď se týká transparentnosti a o celkové posílení ochrany dat. Dále zde máme citlivý problém a ten se týká sídla agentury. Jak bych tomu chtěl říci, že eh, parlament je zde ochoten sehrát svou vlastní roli, ale nechceme být těmi, kdo vytvářejí větší problémy. Čili pokud se rada shodne na nějakém řešení, které pro nás bude přijatelné, nebudeme dělat problémy, nebudeme se stavět proti volbě rady. Já si myslím, respektive my si myslíme, že je to otázka spolurozhodování, mělo by to být zakotveno v textu a my jsme ochotni hlasovat pro řešení, které si zvolí rada za předpokladu, že my budeme respektováni. To například znamená, eh, jestliže by eh, rozhodnutí o umístění bylo eh, hrozbou pro bezpečnost nebo ochranu dat, tak to by byl problém. Ale jinak si myslím, že by Evropský parlament měl akceptovat rozhodnutí rady v otázce agentury. Na závěr bych požádal kolegy, aby se vyjádřili, aby řekli, co postrádají v iniciativě komise. tak, abych eh, to mohl zapracovat do konceptu, konceptu zprávy. A abych eh, mohl kolegům předložit eh, první verzi této zprávy. Děkuji. Děkuji. Teď bych eh, dala slovo komise, případně poté radě a posléze eh, příspěvky poslanců. Paní Klein z Evropské komise, máte slovo. Děkuji vám. Ze strany komise my bychom chtěli velmi poděkovat zpravodaji za jeho mimořádně konstruktivní přístup. Také se domníváme, že výměny názorů, které se dosud odehrály v různých výborech, byly velmi užitečné a také naznačily, eh, jak se k problematice parlament staví. A také si myslím, že pozměňovací návrhy pana Marineska na výboru pro rozpočtovou kontrolu jsou velmi konstruktivní a prakticky většinou posilují a zlepšují návrhy komise. Pokud se týče detailních eh, představ eh, prezentovaných panem Koeliem, komise může konstatovat, že eh, mnohé z jeho obav již byly eh, řešeny také v konzultací s radou a my nám nezbývá, než se těšit eh, na návrh zprávy pana, před, pana předkladatele. Děkuji. Je zde někdo za radu, kdo by chtěl promluvit? Děkuji, paní předsedkyně. Jménem španělského předsednictví v Radě já vám mohu poskytnout několik údajů, pokud jde o průběh diskusí v pracovní skupině. Dnes dopoledne se konalo poslední zasedání během španělského předsednictví, aby se ve skupině projednávalo téma šengenské aky. Mohu vám říci, že Zatímco čekáme na zprávu pana zpravodaje v Evropském parlamentu, pracovní skupina v některých složitých textech dosáhla schody. A pracovali jsme stejným způsobem jako pan Coelho a naše názory se odebírají stejným směrem. My si myslíme, že je zde zapotřebí taková agentura, která se objevila již v prohlášení z roku 2006. My chceme, aby agentura reagovala na konkrétní potřeby, aby také řešila problémy eh, řízení velkých systémů. Nemyslíme si, že zde jsou velké problémy a rada chce dospět k dohodě, pokud jde o tento legislativní návrh, dokonce i v prvním čtení. Pokud jde o sídlo agentury, zatím vám mohu říci, že máme dva kandidáty. První kandidatura je eh, od Francie, byl by to Strasburg a také zde máme Estonsko, Tallinn. Rada zatím nechce jednat o tomto tématu. Až poté, co budeme hovořit podrobněji o právních normách. Předsednictví od začátku bylo v kontaktu s panem Koliem a také v následujících dnech se s ním budeme, s ním budeme diskutovat o tom, aby chom dosáhli společného cíle. Pan Coelho hovořil o některých problémech, například o hlasovacím právu, o proměnné geometrii a tak dále, některých problémech spojených s iniciativou některých členských států v Unii, ale myslím si, že to nebude problém. To je zatím vše. Děkuji. Thank you very much. So far I... Děkuji vám. Zatím mám tři přihlášky do debaty. Hleda, že by se ještě někdo hlásil, nehlásí, tak v tom případě eh, uzavírám Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé bych chtěla poděkovat panu Carlosu Coeliovi, se kterým jsme se nedávno sešli, všichni zpravodajové, a mohli jsme tak hovořit o všech tématech, o kterých, eh, kterými se musíme zabývat. Já bych chtěla stanovit několik priorit své skupiny my máme čtyři zásadní body, o kterých je zapotřebí jednat čtyři nebo pět bodů máme. Za prvé bych chtěla říci, že schvalujeme myšlenku vytvoření takové agentury. Abychom tak zabránili tomu, že systémy by byly řízeny soukromými podniky, protože to by mohlo ohrožovat bezpečnost. A dále Carlos Coelho to již zmínil velmi explicitně. Je to téma, které je pro nás velmi významné. Jde o integraci kontrolora údajů v této agentuře. Pro nás je to zásadní. Třetím bodem je téma cílů a odpovědnosti této agentury, je velice důležité shodnout se na tom, že se musíme vyhnout zneužití pravomocí. Tato agentura se musí držet pouze toho, co budou její cíle a bude se jednat o technické cíle. Dále, na schůzi koordinátorů, a dnes to také řekl pan Coelho, jakékoliv rozšíření pravomocí této agentury musí projít konzultací zde v Evropském parlamentu. Může to být založeno pouze na velmi stabilním legislativním nástroji. Dále, téma sídla. Samozřejmě jsem z Francie, to vám nemusím říkat. A proto bych zde chtěla souhlasit s panem Koliem. Pokud by zde měla, mělo být některé město prioritní, mělo by se zohlednit také otázka racionality systému a otázka bezpečnosti. To jsou zásady, které již byly e, zdůrazněny a mělo by vše také být decentralizované. Každopádně my jsme reagovali a odpověděli na všechny žádosti, které nám byly zaslány v souvislosti s tímto tématem a my také reagujeme na tuto zprávu. Děkuji. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, já mám tu přednost eh, se tímto tématem zabývat také v rozpočtovém výboru, kromě tohoto výboru a eh, je mě potěšením také spolupracovat s kolegou Kellym. Eh, on se zmínil o několika bodech, eh, které je možné vyjasnit velice rychle. My tady máme dvě, dva různé systémy, SIS, VIS a Eurodac a to všechno se má tedy jaksi dát pod jednu střechu. A my si teď musíme rozhodnout, jestli eh, počkáme eh, na to, až bude fungovat eh, SIS-2 a potom, respektive my vlastně už na tom stejně budujeme, stejně pracujeme a teď je otázka, jestli máme začít paralelně budovat agenturu, která de facto bude dělat totež, eh, nebo se bude vzájemně střídat, nebo já nevím, eh, jak to časově sladit. Zároveň tady zazněla otázka přístupu a práv vůči těmto databankám, eh, tedy těm, které už existují, zejména u Eurodaku je otázka, zda má k tomu mít příspěv také, přístup také Europol, s tím se zatím nepočítalo. A také myslím, že má smysl, aby tato databanka eh, byla centrálně, centrálně řízená, ale aby tyto banky nebyly úplně propojené. Eh, čili tam možná nějaké eh, jaksi odkazy mohly být, ale uvidíme. Čili já tedy podporuji kolegu Koaliha protože v návrhu v návrhu komise se říká výslovně, že eh, ještě další databanky by mohly být také propojeny. No a tady to je poněkud málo. Tady já myslím, že eh, pokud by mm, tak mému rozšíření mělo dojít, tak by to muselo projít skutečně cestou eh, takovou, jakou má být, tedy cestou iniciativy. Dále chci říct, že vytváříme jedno z nejcitlivějších eh, středisek, které máme v Evropské unii, ať už se týká tedy bezpečnosti nebo dát. A otázka je, jestli může jedna agentura dozírat na druhou, ale pokud budeme hovořit o Enise a jejím novém mandátu, a která bude eh, zkoumat a prověřovat eh, čím dál tím větší objemy dat, no tak eh, to mm, prostě to je asi smysl té, té agentury a o tom budeme muset uvažovat. Hm, pokud se týče eh, nákladů, máme tady návrh 120 milionů eur během tří let a to se odvíjí od návrhu komise pokud eh, bychom k tomu ještě přidali dalšího mm, účetní oddělení a eh, controlling a tak dále, čili to by se mohlo ještě výrazně změnit. A eh, my bychom skutečně tady měli mít možnost o to ještě promluvit a samozřejmě o tom také rozhodne o tom, jakým způsobem se tato otázka bude ta otázka nákladů vyvíjet. Pokud se týče sídla, já si myslím podobně jako o Kaloskovalio, že by to mělo být v kompetenci rady. Já třeba vím ve Štrasburku o jedné budově, eh, které je využíváno jedno, využíváno jednou měsíčně. A eh, jinak je tam místa dost, takže já si myslím, že to by klidně mohlo sloužit takto. A jinak eh, myslím si, že Estonsko má také eh, výborné eh, zkušenosti s ochranou dát vlastně už čelilo různým kybernetickým útokům, čili já si myslím, že obě dvě místa jsou, jsou vhodná, ale není na parlamentu, aby tom rozhodoval. Děkuji. A teď ještě paní Ernst a poté pan Albrecht. Děkuji, paní předsedkyně tak především musím říct, že pocitil úlevu z toho, co řekl pan Coelho jako zpravodaj u takto obtížného problému. Já se v mnohých věcech, až se sama divím, s ním shoduje a chtěla bych eh, se zmínit o několika bodech, eh, které mě činí určité obavy a možná i jemu. Tak především většině to nevadí. Ale eh, diskutovalo se tady o různých variantách toho, jak eh, máme vůbec zakázet s IT, jak to máme vůbec nechat řídit. A rozhodnutí pro agenturu bylo víceméně rozhodnuté. Já tedy bych sice ráda jednala o jiných eh, variantách, ale je to prostě tak. A my si musíme uvědomit, že tam se bude scházet takové množství dat, eh, jak jsme to ještě neviděli v dějinách nikdy předtím. A ono to sice zní, jako že to bude efektivní, ale má to také svoje nebezpečí a otázka pro nás je, jak plně eh, zabezpečit to, aby se s těmito daty nějak neobchodovalo, neměnila se tak, jak se nemají vyměňovat a tak dále. Čili já si myslím, že tam máme ještě rezervy. A také eh, to, že máme nějaké eh, že tady má pravomoce eh, evropský ombudsman, to mi taky nestačí. No, technicky já nevím, ale my tady máme nějaké nařízení, že co musí být oddělené, ale technicky je to možné velice snadno překonat, takže to taky nevím. Druhá věc. Agentura jako právní subjekt, to je logické ale je třeba, aby byly také ještě příslušné kontrolní mechanismy Evropského parlamentu. Jestli nám tedy bude stačit nějaká zpráva o činnosti, nebo jestli eh, bychom měli mít nějakou pravomoc vůči výkonnému řediteli. Čili tady by Evropský parlament měl být zapojen. Nejdůležitější pro mě je to, aby úkoly agentury se ještě jednou zcela jasně vydefinovaly. Eh, eh, abychom měli jasnou hranici mezi SIS-2 a Eurodakem, aby tady skutečně nedocházelo ke směšování. Další problém. Vzpomínáte si na debatu u SIS-2. V zásadě eh, jsme byli hodně rozhádání a když se podívám na svoji vlastní zemi, tak eh, tam se hodně hovoří o alternativách. Čili eh, my tedy se samozřejmostí eh, předpokládáme, že budeme mít SIS-2, všem to je poněkud odvážné. A já myslím, že mm, v tom mohu souhlasit s panem Alvarem. Čtvrtý bod, my jsme nedali žádný biankošek a nemůžeme dát žádný biankošek na to, aby další IT systémy Eh, mohly být prostě dávany automaticky pod tutéž střechu. To musí případ od případu být důkladně posuzováno. Takže hm, tady je třeba eh, poněkud upravit eh, formulaci, poněvadž takto to nejde. Pokud se týče sídla agentury, no ne snažme se si ří, se jak si přesvědčit, že nebude nebude eh, žádný spor. Já myslím, že bude a já tady skutečně předvídám velké problémy, které na nás přijdou. No a pokud se podíváme na tu eh, řídící strukturu, tak eh, vidím, že ten výkonný ředitel, exekutivní ředitel je skutečně velmi silná pozice a pak eh, by se skutečně, nevím, jestli by se mohl eh, jmenovat a eh, tak, jak je to tady zapsáno, já si myslím, že to je natolik důležitá pozice, že se to vyžádá ještě diskusy. Pokud se týče otázky právních prostředků, čili jak se může člověk bránit, pokud se ho hm, toto bude týkat, tady myslím, že nic zatím není. Dále otázka, o tom se hovořila. A otázka peněz, to se hovořilo. A pokud se týče role Evropského parlamentu, eh, jestliže mm, tady má být tak velká koncentrace informací, tak já myslím, že eh, kontrolní role a pravomoci Evropského parlamentu je třeba výrazně rozšířit. Toto nestačí. Já si myslím, že to tak opravdu nemůžeme nechat a je to třeba vylepšit. Děkuji vám. Děkuji ještě pan Albrecht. Já to řeknu jenom stručně, poněvadž my už jsme o tom několikrát diskutovali. Já si myslím, že to, co zde zatím zaznělo, bylo velice podstatné. A já se chci ještě vrátit k jedné věci, která je pro mě zvláště důležitá, ačkoliv zde už zazněla, a to je eh, spojení datových sat, respektive eh, využívání databank, eh, čili to, jak se co může využívat, to, by, to musí být stanoveno přede mne, aby si to nějakým způsobem dopracovávala agentura sama. Já myslím, že ten princip pouze účelového přístupu k datům musí být naprosto rozhodující a parlament ho musí kontrolovat, protože ten princip tady není jen tak sám pro sebe, Jde o to, že čím větší a rozsáhlejší jsou databanky a informace v nich obsažené, které lze navíc propojovat, tím více narůstá riziko různých, různého zneužití a e, respektive používání k jiným než určeným účelům. Čili pokud by tato agentura skutečně měla vzniknout, tak eh, jedině eh, s jasným eh, rozdělením toho všeho a všechno ostatního, jakéhokoliv změny se musí potom dohodnout v parlamentu. Děkuji vám. Pane zpravodaj, chcete k tomu ještě něco říci? No děkuji. Paní předsedkyně, chci poděkovat také všem kolegům za jejich podporu a za jejich připomínky sepíšu tu zprávu ještě tento týden, abychom měli k dispozici první návrh, na němž budeme společně moci pracovat. Dovolte mi nicméně podtrhnout následující. Ustavíme agenturu, která má řídit databáze. Nebudeme ale rozhodovat o tom, jak, jaký bude přístup těmto databázím ze, ze strany různých agentur. Pokud chceme měnit přístupová pravidla, měli bychom změnit právní rámec každé jednotlivé databáze. Když chceme například zvýšit, eh, rozšířit přístup k SISUK nebo k Eurodaku, rozšířit ho na další agentury, Neměli bychom tak činit skrze agenturu, ale prostřednictvím změny právního rámce, který se váže k těm jednotlivým nástrojům. A agentura, kterou vytvoříme, nemůže mít přístup k těm datům. Oni budou vytvářet určitou bezpečnostní síť, zrychlení eh, té, toho přenosu, spolehlivost sítě, respektování pravidel na ochrany údajů, ale nebudou sami přis, mít přístup k těm datům. Je v našem zájmu z hlediska ochrany osobních údajů, abychom to tak udělali, abychom rozdělili pravomoci mezi agenturou a, právně opra- a oprávněnými uživateli těch dat, která se v databázi budou no, nacházet. Já tento týden poskytnu znění a doufám, že na tomto návrhu budou moci kolegové pracovat, zlepšovat ho svými pozměňovacími návrhy a připomínkami. Děkuji vám. Děkuji, pane Kohejo. A tím se dostáváme k bodu 8, který se týká přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. A brzy vyslechneme našeho zpravodaje pana Kašmana. Je to návrh, který je společně mezi výbory Libe a AFKO na základě pravidla 50 tento návrh, který je dnes předložen, vychází z návrhu komise z roku 2008 pro přepracování, stávající, o přepracování stávajícího nařízení 1049 o e, přístupnění dokumentů, ale teď je, již fungujeme pod Lisabonskou smlouvou, všem oni se rozhodli, že ponechají platnosti původní návrh navzdory novému právnímu rámci upravujícímu přístup k dokumentům. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost všechny instituce, agentury a orgány Evropské unie by měly následovat stejná pravidla o transparentnosti a důvěrnosti, tak jak jsou uvedena v nařízení 1049 2001 Zítra bude první předběžná výměna názorů s některými institucemi orgány a agenturami, jich se to týká, tak, aby mohli představit své návrhy, své připomínky a doporučení. A po těchto slovech chci vyzvat pana Kašmana, aby záležitost osvětlil. Děkuji vám, paní předsedkyně. Naprosto správně říkáte, že jsme naplánovali slyšení na zítřek jehož se zúčastní zástupci různých agentur a institucí. Děkuji sekretariátu za to, že svou usilovnou prací umožnila, aby se to zrealizovalo. A děkuji také všem členům výboru. Toto téma máme na stole již nějakou dobu a již se konalo několik zasedání z tohoto funkčního období, kdy jsem se setkal se stínovými zpravodaji a návrh, který jsem předložil, je skutečně návrhem k diskuzi. Má vyprovokovat diskuzi. Většina pozměňovacích návrhů je víceméně zřejmá, ale jenom z důvodu vyjasnění chci říci, že důvod odstranění článku 9, který se týká přístupu k takzvaným citlivým dokumentům, tak ten je, že to bylo, to vzniklo v roce 2001 při jednání s radou s ohledem na řešení těch eh, tehdejších utajených dokumentů. Tehdy existovaly tři stupně utajení, teď jsou čtyři. Ale odstranění článku 9 v úvodu, tam, kde hovoříme o důvěrnosti, to je proto, aby Jestliže veřejnost má získat přístup k dokumentům napříč všemi institucemi, musí eh, to být ucelené. Možná, že nakonec to nebude, nebudeme dělat tímto nařízením. Ale model, z kterého vycházím, bere jako bernou minci současnou klasifikaci rady. A ta by se měla eh, tudíž stahovat i eh, na další instituce a orgány. Jak jste řekla v úvodu, ten přístup, který jsme zaujali, je zajistit soulad s Lisabonskou smlouvou a vzít také na vědomí veškerou judikaturu soudního dvora, která o té doby vznikla. Nové nařízení by mělo také vytvořit ucelený a systematický právní rámec pro zacházení s dokumenty, které v zájmu Evropské unie jsou, podléhají určité důvěrnosti. A je potřeba si uvědomit, že, jak se říká v článku 52 eh, charty základních práv, jedná se o potenciální omezení práv občanů, takže já doufám, že to bude prodiskutováno zítra. Pan Jaten Marquez se k nám připojí. Uslyšíme také evropského ombudsmana, pana Hostingsa, z úřadu na ochranu osobních údajů e, zástupce pro, říz, proti, e, pro boj proti terorismu centrální banky a také tu bude zástupce německého orgánu na ochranu osobních údajů pan Peter Schaap a dále za vystoupení Frontexu a Europolu a dalších Já si tudíž od zítřejšího setkání hodně slibuji. Děkuji stínovým zpravodajům za velmi pozitivní přístup. Ne vždy se shodneme, ale to už je povaha našich různých politických a někdy kulturních přístupů ke zveřejňování dokumentů. Ve skutečnosti na půdě rady není velká vůle a vel, příliš přísný postoj k těmto návrhům. Doufám, že se to změní. Ale mě by zajímalo, co na to nová britská konzervativně liberální vláda v radě, protože nový premiér, ne můj premiér, ale nový premiér, pan Cameron, uvedl v rámci té liberálně konzervativní koalice, že zajistí lepší přístup k dokumentům, že bude transparentnější a volnější. To znamená, já, že já se zatajeným dechem čekám, co z, této, z tohoto prohlášení vzejde. Pan Mays z komise, vidím, že je tady. Já jsem s ním pracoval řadu let A myslím, že ten náš přístup je i v komisi vnímán jako něco, co zachází za rozsah naší působnosti. Podle nich jsme se měli držet pouze toho přepracování, toho recastu. Předseda tohoto výboru oficiálně sdělil radě a komisi, že se nebudeme držet limitu interinstitucionální dohody stanovené tedy tím recastem, protože k tomu nebyly stanoveny potřebné podmínky. A předchozí předseda parlamentu nám umožnil hlasovat o našich pozměňovacích návrzích. Ale nedohlasovali jsme to až do konce prvního čtení. Každopádně toto jsou hlavní principy z kterých vycházíme a myslím, že je naprosto na místě, abych všechny poslance a poslankyně informoval o velmi citlivé povaze pozměvacích návrhů. A bylo mi také řečeno stínovými zpravodaji, že tam, kde hovořím o informacích a přístupu k databázím a údajích, které jsou v nich obsaženy, může to být využito různými externími stranami k tomu, aby získali přístup k informacím institucí, aby se dozvěděli něco o často osobních a soukromých záležitostech poslanců Evropského parlamentu, na které se samozřejmě vztahuje tedy um, směrnice o ochraně osobních údajů, ale pokud jde o různé záležitosti týkající se zaměstnanců, odměňování a podobně, mohlo by to být skutečně takto využíváno. Já nechci, aby nikdo na konci procesu přišel a řekl, musíme si být vědomi nejenom zamýšlených, ale také nezamýšlených dopadů. Já myslím, že čím více bude parlament otevřený ve svých stazích s občany, ať už jsou to tedy nevládní organizace nebo jiné parlamentní orgány nebo novináři, čím víc se otevřeme, tím spíše dezinformace a očerňování naší instituce bude omezena tím více bude nadbytečná, tím lépe se nám ji podaří potírat. Takže toto jsou hlavní body, které, s kterými jsem vás chtěl seznámit. Těším se na vaše podněty a doufám, že z toho vznikne mnohem lepší zpráva, než je ve své současné podobě. Já doufám, že zítra tu budou všichni i stínový zpravodaj. Opravdu to bude zajímavé slyšet zástupce a orgánů, slyšet, jak eh, si myslí, že je to bude ovlivňovat, protože teď existuje určité právní vágu, vákuum. Řeší se to v, v příloze, ale naše právní služba eh, nestílí tento názor. Takže já vám děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Kašmane. Já si myslím, že plně souhlasím s tím, co jste řekl, zvláště ohledně toho, že parlament by měl jít příkladem, pokud jde o transparentnost. A za druhé, já také doufám, protože se mi zdá, že není zatím v institucích určitá kultura transparentnosti a rada je velice váha s poskytnutím jakéhokoliv vhledu do svých jednání a velmi často využívá vnější vztahy jako určitou záminku k tomu, aby zůstaly dokumenty tajné. Ne vždy to funguje, ale já doufám, že toto nařízení se stane evropským ekvivalentem zákon, zákona o svobodném projevu Eh, v Americe, který je hlavním důležitým pilířem americké demokracie. Pane Kašmene? Eh, to je velice zajímavé, to, co jste řekla. Já bych chtěl ještě vyjasnit, než eh, se pustíme do debaty. Ta zmínka o americkém zákonu na svobodě informací, vy si asi budete pamatovat, že jsme absolvovali videokonferenci s Capitol Hillem a ještě před tím naším nařízením oni nám řekli, že pokud jsme, eh, pokud eh, pokud se nám podaří dosáhnout toho, co jsme si vytýčili, tak předeženeme Spojené státy v tom, co eh, tedy ve stejné problematice. Čili ono tak skutečně je. My, my opravdu jsme v, na této části planety vpředu. No tak já si myslím, že ta soutěž eh, v transparentnosti, eh, to může být jen dobrá věc. Eh, takže čtyři se hlásí do debaty a první pan Dion. Děkuji, paní předsedkyně. Ono je obtížné překonat kolegu Kašmana, ale přesto se pokusím. On tedy opravdu odvedl vynikající práci, to je skvělý návrh, nejenom skvělý základ pro debatu. Na zasedání stínových eh, zpravodajů, tam eh, z toho jsem dostal tedy přes své zaměstnance informaci, že sekretariát eh, Evropského parlamentu eh, vyjádřil eh, velké obavy, velká varování, co by tam mohlo znamenat pro parlament. A já tady skutečně souhlasím s vámi, eh, s vámi paní předsedkyně, že to nemůže být parlamentní přístup. Já myslím, že je jenom správně, aby naše finanční data byla zveřejňována to by nás mělo skutečně těšit a já si myslím, že pokud se týče finančního řízení, tady nemáme co skrývat. E, k pozměňovacímu návrhu 32 a definicím dokumentů my se musíme pečlivě zaměřit na osobní data, data o zdravotním stavu například, nebo Eh, údaje o našich zaměstnancích, poněvadž to by nás mohlo dostat do velkých potíží. Ale já si myslím, že toto jsou eh, výjimky. To je prostě důvěrnost, eh, privátní zacházení s osobními daty, ale zároveň musíme doširoka otevřít veřejné dokumenty. Potom bych měl ještě další eh, komentáře. Pozměňovací návrh 19 k registru lobbystů. Nám se nepodařilo příliš pokročit v této oblasti. Eh, my to můžeme nazývat jinak, ale my to můžeme říkat, že je to povinný eh, rejstřík lobbystů. Eh, není to zatím jasné, co to znamená. Posměňovací návrh číslo 72 o dočasné nedostupnosti dokumentu. Já si myslím, že to je třeba zdůvodnit, že prostě eh, by tam měl eh, být nějaký jaksi odkaz, nebo prostě pokud chceme dočasně stáhnout dokument mimo dostupnost, tak by to mělo být ze stanovených důvodů, ne prostě jen tak. A další věc, eh, pokud se týče eh, parlamentu a jeho právo eh, přeskoumávat utajované dokumenty. Čili to by mělo být jaksi sedmičlené grémium a já bych chtěl mít tady jistotu, aby na tomto grémiu byly zastoupeny všechny politické skupiny. To je důležité. A pak ještě pozměňovací návrh 56, což je otázka nákladů na vyhledání informací a to, že by si lidé za tyto informace měli platit. Ano, tady už to je mm, sformulováno, ovšem eh, docela dobře. Problém je ovšem, že by to mohlo být příliš drahé a mohlo by to odrazovat využívání tohoto práva. Ano, eh, přibývá těch, kteří se hlásí do debaty, čili já bych požádala všechny další eh, řečníky, aby se snažili být struční. Paní Somr. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla nejdříve vyjádřit eh, k postupu, eh, jak tedy si daří této zprávě. Já jsem žádala eh, stínové zpravodaje, aby odložili debatu, než budeme mít k dispozici texty v našich vlastních jazycích, protože máme právo pracovat na vlastní, vlastním jazyce. Musím říct, že německý překlad eh, byl v pátek v poledne, u dalších jazyků to bylo v pátek v sedm večer. Eh, jestliže eh, si to má člověk někdo připravit na pondělní odpoledne, no tak to ne. Já musím říci, že to tak dříve nebývalo eh, v eh, minulých eh, dvou obdobích, že by člověk tak často musel pracovat v cizím jazyce než ve svém vlastním a přitom jde o velmi delikátní témata, čili já skutečně chci trvat na tom, abychom pracovali ve vlastních jazycích a na příště na tom budu trvat. Pokud se týče návrhu zprávy, Měl jsem tady určité problémy, takové obecného rázu a ty dosud nejsou zcela vyřešeny. Myslím, že ne všechno je tady dostatečně eh, jasně eh, formulováno. Například není jasné, co rozumíme dokumentem. Prostě definice dokumentu musí být jasná. Prostě je rozdíl mezi dokumentem a mezi informací. Uh, je rozdíl, jestliže dám veřejnosti možnost eh, přistupovat k dokumentům anebo k informacím. To jsou dvě různé věci. Dále je třeba zcela jasně rozlišovat mezi přístupem veřejnosti k důvěrným dokumentům a k mm, interinstitucionálním důvěrným dokumentům. Já mám takový pocit, že zpravodaj se pokouší zajistit také přístup k interinstitucionálním dohodám a snaží se to trošku upravit. Já si myslím, že to nemůže být náš úkol v souvislosti s touto zprávou. To není úplně přístup veřejnosti k dokumentům. Dále je třeba ještě vyjasnit, jak je tady pojímán Evropský parlament jako instituce nebo jako legislativa. Jsou to dvě pozice, tedy jako instituce a jako legislativa, tak eh, to vlastně znamená přístup k různým typům dokumentů a já si myslím, že tady to rozlišování taky není úplně jasné. Přístup k dokumentům pro poslance, jejich asistenty a zaměstnance parlamentu, eh, čili tady mně prostě taky není jasný přístup veřejnosti k dokumentům týkající se těchto eh, lidí, čili eh, a potom, co tady nezaznělo, je mi to ještě méně jasné. Eh, samozřejmě, že eh, není možné dávat v plen všechny údaje o eh, poslancích, poněvadž přece jenom i na ně se vztahuje ochrana dát, ale na druhé straně zase třeba u asistentů a zaměstnanců se tady říká, že máme tady zveřejnout úplně všechno. Skutečně naši asistenti nemají právo na žádnou ochranu dat. Třeba v Německu existuje ochrana daňových dat, to jsou potom prostě máme další informace, které se týkají eh, prostě jejich osob a to prostě není možné, aby se jejich informace prostě pouštěly do éteru jenom protože jsou to asistenti. Dále jsou tady ještě informace v veřejném zájmu. E, tady se říká, že pokud existuje převládající veřejný zájem na zveřejnění dokumentů, je třeba e, mu vyhovět. Dobře, ale co to je převládající veřejný zájem? Kdy je e, veřejný zájem převládající? Nebo je to otázka pouhé interpretace? Já si myslím, že tady skutečně je třeba leco upřesnit, aby každý věděl, kdo vlastně může mít přístup k čemu. A předposlední bod. Pokud se týče zapojení ombudsmana o rozhodování, uvolňování nebo eh, neposkytnutí dokumentů, tady já si myslím, že to jde nad jeho mandát s touto rolí se pro něj ještě nepočítalo, to by se asi musel změnit jeho mandát. Otázka je, jestli k tomu skutečně přispět a zda skutečně by to mělo být v rukou jedné osoby. Toto rozhodování. No a závěrem, já si myslím, že cílem tohoto nařízení musí být to, aby občané Evropské unie byli schopni sledovat eh, rozhodovací procesy v jednotlivých institucích. Ano, to chceme všichni, chceme, aby Unie byla transparentní a aby se, člen, aby se občané necítili jaksi vylučování z tohoto eh, rozhodování ale já si myslím, že tak, jak je to zde sformulováno ve zprávě, tak to by vedlo k pravému opaku. Prostě občan by byl zaplaven spoustou informací, eh, většinou bezvýznamných, poněvadž eh, by se měly zveřejňovat také dokumenty průběžné, tedy z probíhajících jednání a e, těžko by se člověk orientoval v tom, co je rozhodující závazný dokument a co je jenom e, informace o postupu. Takže tady bychom e, mohli naopak učinit Evropu ještě méně srozumitelnou. Můžete, můžete prosím to uspíšit. Ještě petiční výbor. Petiční výbor si odložil termín pro své stanovisko, mělo by to být až po letních prázdninách. Eh, můžu tedy předpokládat, že časový rámec eh, této zprávy eh, se také řídí podle tohoto změněného, změněného časového plánu. Já se omlouvám, že jsem vám do toho skočila, ale eh, je to důležité téma, ale pokud hovoříte všichni 5-6 minut, tak to nestihneme. Prosím, zkuste být co nejstručnější. Pan Brons. Thank you. Um, I am of course in favor... No, děkuji. Já samozřejmě podporuji, aby měla veřejnost přístup k dokumentům, ale toto právo za nic nestojí, pokud ty dokumenty jsou psané obskurním jazykem. Já myslím, že jakýkoliv dokument by měl nejdřív splnit test roz, určité rozumné srozumitelnosti. Protože jde o to, aby tomu někdo mohl rozumět bez nějakých předchozích, předběžných uh, znalostí nebo studií. Já tady nekritizuji um, překlady a tlumočení, a protože by mě možná mohli odříznout, ale často to vypadá, jako kdyby ty překlady, které se mi dostaly do ruky, proch přecházely přes několik obskurních jazyků. Já myslím, že záměrná nejasnost často pomáhá těm, kdo sice chtějí být vnímáni jako podporovatele otevřené společnosti, ale ve skutečnosti chtějí, aby jejich skutečné záměry byly utajené. Já myslím, že by bylo možná dobré, abychom měli, vznikla určitá společnost pro eh, jednoduchý a srozumitelný jazyk. Děkuji vám. Souhlasím s vámi, paní Guc. Vyjadřím se velmi stručně. Chci podpořit přístup pana Kašmana pokud srovnáme ty dva texty, původní návrh Rady komise a tu zprávu, tak je jasné, že, jsme, že se ten, ta koncepce eh, tak trochu obrátila na hlavu a jsou tady kroky, které rozvíjejí systém, který je založen na transparentnosti a přístupnosti přístupu nejenom z fyzického hlediska, ale i z hlediska srozumitelnosti toho textu, tak aby byl srozumitelný pro běžného občana. My jsme si vědomi, že to je jeden z problémů. A ten rozdíl tedy je obrovský mezi těma dvěma texty, takže to bude těžké jednání, ale je naším úkolem říci jasně, že rolí parlamentu je být v čele tohoto přístupu a pokročit s tímto přístupem. Doufáme, že budeme úspěšní. Děkuji. Děkuji, pane Gönc. Pan Jakolíno. Ano, i já budu stručný, protože když zde hovoříme o změně návrhu nařízení z roku 2001, tak jsme podrobně zanalizovali a vyslechli jsme si různé příspěvky tak zde je jedna záležitost, kterou bychom chtěli zdůraznit. Myslím si, že text je velmi dobrý a já ho podporuji, protože je důležité podpořit přístup občanů, aby občané také mohli mít přístup k tomuto rozhodovacímu postupu Evropskému parlamentu, aby mohli dobře poznat a vidět, co děláme my pro občany aby viděli, jak my se chováme, jak my jednáme. Já jsem si velice pozorně tento dokument přečetl. Přečetl jsem si také to, eh, pokud jde o utajené dokumenty, důvěrné dokumenty, ale mám zde tři věci, které bych chtěl zdůraznit. Tento druh práv, o kterých hovoří pan Kašman, tak to stojí eh, určité peníze, jsou to náklady, které jsou vysoké. Musí být přijata vhodná opatření. My jsme například hlasovali o prvním návrhu řízení internetu a všichni, možná, že existují překlady i do dalších jazyků, ale my jsme postupovali takto. Co tím chci říci? Že zpráva takové povahy vyžaduje kritické přeskoumání veškeré informace, protože pokud zde bude existovat široký přístup k informacím a také různé struktury, organizace a tak dále, tak, eh, tak musí být vytvořen proto příslušný model. A já jsem se například zamýšlel nad tím, pane Kašmane, si myslím, že není nutné, abychom uveřejňovali všechno stačí určitou část. Například v úředním věstníku institucí bychom zveřejnili například eh, eh, odstavec dokumentu nebo souhrn informací z určitého dokumentu. Co jsou ve vašem pozměňovacím návrhu číslo 17 eh, zvláštní dokumenty? když nebylo dosaženo dohody v tom smyslu, že dokument by měli číst všichni, co se dělá v tomto případě, také bychom se nad tím měli zamyslet, protože občas tak velký přístup k dokumentu je oprávněný, je správný, ale tak této může vyvolat e, i určitou zvědavost, kterou my nepotřebujeme v tomto okamžiku. Posledním řečníkem je paní Alfano. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu Kašmanovi, protože vím, že již dlouhá léta se věnuje tématu transparentnosti, tak aby všichni občané mohli mít větší přístup k nástrojům a k textům. A právní služba také stanovila, že Evropský parlament musí mít ještě větší přístup ke všem dokumentům, které se týkají mezinárodních dohod, jako SWIFT nebo PNR. A já mám tři otázky, protože jsem některé věci nepochopila. Zvláště to, pokud jde o článek 33, odstavec 9. Tam stojí, že Evropský parlament bude mít přístup k tajným dokumentům pomocí tajn, tajného výboru. Takže já nechápu, jestli je to určité vymezení, nebo jestli můžeme rozšířit tuto sedmičlennou skupinu, jestli může být těch členů více. Dále je zde pozměňovací návrh 30, odstavec 2. Přístup k dokumentům, které se e, týkají také určitých zdrojů, protože záleží na evropských institucích, které budou muset použít vnitřní nástroje, které budou mít dispozici, aby měli přístup k danému dokumentu, ale občané, kteří nemají eh, mnoho společného nebo přímý kontakt s Evropskou unii, eh, těm eh, tento dokument poskytnut nebude. A dále. jaké byly provedeny škrty nebo jaké byly provedeny změny, o co byl ten text zkrácen, pokud jde o původní a stávající verzi. Takže co bylo vyškrtnuto z původní verze? Děkuji. Děkuji. Ještě jedna osoba byla přidána na seznam řečníků, ale teď už to musíme opravdu uzavřít. Paní Weber a pak paní Makové. Děkuji, paní předsedkyně. Chci také poblahopřát této zprávě Myslím, že již nějakou dobu se snažíme upravit přístup k dokumentům a je trochu překvapivé, že pořád se ještě objevují určité připomínky, které spíše než aby se snažili zlepšit to znění toho textu, vyjadřují určité váhání, jestli to vůbec je potřeba. Já myslím, že je velice těžké pak hovořit o deficitu demokracie, o tom, jaký, jaká je vzdálenost mezi občanem a institucemi, když zároveň nejsme schopni předložit ucelené eh, nařízení o přístupu k dokumentům. Za uplynulých deset let v zemích, které dokonce se stěží mohou nazývat demokratické, mají legislativu, ty mají legislativu o přístupu eh, k, k veřejným dokumentům a v Evropské unii ještě nic takové není. To je ostuda. Já se stydím, když mluvím s některými lidmi. Takže já doufám, že dospějeme k dohodě, že budeme konstruktivní že nebudeme předkládat spousty pozměňovacích návrhů, které by rozředily základ této zprávy. Všichni dobře víme, že za těmito různými slovy jako důvěrnost, utajení a podobně, vždycky něco je. Lidé mohou mm, mít podezření, pokud jde o korupci, nejasnosti, anebo to prostě vypadá, jako že nám na občanech nezáleží. Chceme jejich hlasy, ale pak odmítáme odpovědnost a říkáme, do toho vám nic není, to je naše věc. To je nepřijatelné. Děkuji, paní Makové. Děkuji. Já se chci také vyjádřit ve prospěch za, ke zpřístupnění dokumentů v co nejširším rozsahu. Těžko můžeme říci, že některé informace jsou pro občany méně důležité. To je na nich, aby rozhodli, co chtějí, co si vyberou a zdali je to pro ně relevantní nebo není. Ale my musíme veřejnosti tyto informace zajistit ty texty často nejsou úplně srozumitelné, to je také problém. My bychom neměli veřejnosti bránit v přístupu s poukazem na to, že jsou ty texty eh, nebo tím, že jsou ty texty špatně napsané nebo příliš komplikované. A mechanismus této komunikace s veřejností je opět problémem, který musíme vyřešit. Takže eh, všechny tyto argumenty musíme vyřešit nejprve uvnitř v rámci parlamentu. Děkuji, paní Makové. A předtím, než dám slovo komisi a potom panu zpravodaji, chci ještě připojit dvě vlastní poznámky. Za prvé, je tu pozoruhodný kontrast mezi tím, do jaké míry jsme nabourali soukromí občanů v uplynulých deseti letech s argumentem, že pokud nemáte co skrývat, nemáte se čeho bát. Takže veřejné orgány by teď měly mít přístup k veškerým vašim údajům, ale pokud to obrátíte, měli bychom to tedy uplatnit i sami na sebe a na instituce. Evropské instituce a národní instituce jsou daleko víc tajnůstkářské a mají, drží si mnohem větší privilegia než soukromí občané. A to je nevyvážené. Za druhé, otázka na Michaela. Vy říkáte, že ten nástroj by byl, měl být ještě silnější než ten Freedom of Information Act, ten americký zákon o svobodě, eh, inf, svobodnému přístupu k informacím. Já si nejsem jistá, že samotné nařízení občanům zajistí tak silný nástroj, ale problém je, že evropské instituce se vždy mohou schovávat za argumentem subsidiarity či argumentem mezinárodních vztahů. Mohou říci, no, my bychom rádi zveřejnili ten dokument, ale nejde to, protože to nedovolí naši, naši partneři, nebo nedovolí to členské státy třeba v případě skenerů. My jsme dostali mnoho informací od našich amerických přátelů, kteří získali ty informace skrze žádosti o technické specifikace, pokud jde o ty e, tělesné skenery, ale my sami jsme ty informace nezískali. Získali jsme je od Američanů. Ale když jsme tytež informace chtěli od našich národních vlád, oni nám je nedali. Neexistuje ovšem žádný evropský orgán, na který bychom se mohli obrátit. Proto je tu vakuum. Zde je tu díra. Často se paradoxně musíme spolehnout na naše americké kontakty, abychom se dozvěděli o tom, co dělají naše vlastní vlády, anebo Evropská unie. To je problém, který musíme řešit. Komise žádala o slovo, prosím o stručnost. Protože ne, že bychom měli spoždění, ale zbývá nám jen velmi málo času, takže prosím maximálně tři minuty a potom pan zpravodaj uzavře. Děkuji. Vyjádřím se velmi stručně a opravdu ve zkratce. Panu Kašmanovi blahopřeji k tomu že dostal tuto záležitost znovu na pořad jednání. Komise plně podporuje tento proces a chce vést konstruktivní dialog. První záležitost. Toto je nařízení o právech občanů. A to se také od nás očekává. Přijali jsme novou smlouvu, jejíž samotným středem jsou občané. Mnoho z těch článků se toho týká občanské iniciativy a podobně. Tohle je právo občanů ve vztahu k institucím. Takže máme tu paralelní debaty mezi institucemi o tom, k čemu můžeme mít přístup vzájemně, ale to by nemělo být zneužíváno k tomu, abychom ztratili ze zřetele, že v první řadě a stěžejně se jedná o právo vycházející ze smlouvy, právo e, přístupu ke stávajícím dokumentům ze strany občanů. A stávají nařízení je poměrně dobré. Samozřejmě komise dostává nejvíc žádostí. A na drtivou většinu dáme pozitivní odpověď. A e, odvolací postup také dobře funguje. Čili otázka, jak to ještě zlepšit, jak to posunout dál a jak zohlednit také judikaturu, jak si zvykové právo, protože byly určité pochybnosti v některých v některých oblastech a museli jsme nechat na soudu interpretaci. Některé klíčové eh, části toho nařízení, tak my upřednostňujeme, aby legisl- legislátor stanovil, jaká ta práva jsou. A ještě k tomu, co jste řekla, paní předsedkyně. Komise si je velmi dobře vědoma potřebnosti vyvážit eh, ochranu osobních údajů na straně jedné a přístup k údajům na straně druhé. Nezapomínejme, že je tu soud. Každá strana má rovný status. Veřejné orgány drží obrovské množství informací o, o občanech a to potřebujeme pro efektivní zprávu, ale jak jste řekla, je stejně tak důležité, aby tyto informace byly vyváženy. To znamená 1049 a 45, to jsou dvě základní, eh, dva základní nástroje práva na ochranu práv občanů. Další věc, na kterou chci upozornit a která je v návrzích, pozměňovacích návrzích komise, to je něco, co komisi velmi leží na srdci. Komise to není jenom jakási administrativa, ústřední administrativa. Ale přijímáme také strategické iniciativy a máme ještě jednu roli. A jsme tím znepokojeni, protože to tu není reflektováno. A tím už končím. A to je, že jsme eh, Evropským orgánem pro hospodářskou soutěž. A všichni si chtějí, chtějí tuto roli hájit. Je to role, která je v zájmu všech. Máme vnitřní trh, který funguje a jde, rozumí se samo sebou, že jestliže máme třeba vtrhnout do nějakých eh, podniků a udělat uh, tam kontrolu v pět hodin ráno, abychom dokázali nějak existenci kartelu, tak tyto dokumenty nesmí být veřejné. To je logické, aby byl ten moment překvapení. Takže já doufám, že vy nám pomůžete najít nějaký způsob, jak ochránit komisi v těchto oblastech, kde má komise tuto pravomoc, která je v zájmu všech. Děkuji vám. Pane Kešmene, můžete to během pár minut zhrnout. No, Možná bych mohl, ale pak eh, by se namítalo, že jsem neodpověděl na otázky. Pokusím se z toho vybrusit, jak nejlépe umím. Děkuji všem, kteří přispěli, i těm, kteří eh, se mnou nesouhlasí. Pozměňovací návrh 32 Denise o registru. Ano, Eh, ten registr by měl být povinný, ale my jsme tady pouze hovořili o principech, poněvadž to nebude eh, mít eh, sílu právního základu, takže proto jsme to udělali tak. Prostě vajíčko si buď to uvaříte na tvrdo a nebo si ho rozbijete a uděláte si omeletu. Čili to, ta, ta myšlenka, ten princip tam je já kolegům vždycky říkám, že já prostě se nes, nemířím na to nejmenší dosažitelné, nejmenší možné. Já chci zastupovat občany. A já si myslím, že my všichni musíme chránit data podle směrnice 46 z roku 2000 nebo tak nějak, ale ta eh, panika, která tady zasnívá, tak ta se ozývá pouze v Evropském parlamentu, nikde jinde. Prostě všechny ty směrnice platí stejně na všechny. A já myslím, že bychom neměli toto zaměňovat, že totiž toto nařízení by mělo být jenom pro europoslance. To naprosto není pravda. My toto řešíme v interinstitucionálních dohodách proto vlastně od roku 2001 eh, tyto interinstitucionální dohody máme a tam se skutečně řeší dostup, eh, přístup k dokumentům. Eh, a v podstatě, jestli tam něco nefunguje, no tak pracujme tam a tam to spravme. Poplatky musíme si uvědomit, že většina těchto požadavků je od právníků, od lobbystů a jsou to věci, které nejsou k dispozici elektronicky. A to nám říkali eh, američané. Jestliže vy budete mít veřejný eh, rejstřík, tak to my nemáme, to budete před námi. Takže eh, toto je vlastně to porovnání. Pokud se týče Eh, pokud se eh, týče těch dokumentů, eh, že je dostáváme dokumenty třeba v pátek večer, já myslím, že my jsme placeni natolik dobře, že bychom měli pracovat i o víkendu. Já myslím, že je velice důležité, aby to všichni měli ve svých jazycích, proto jsme to také odložili až do dneška, čili máme skutečně všechny jazykové verze a my jsme vlastně žádali, abychom měli více peněz, tak abychom měli ty informace v vlastních jazycích ještě rychleji. Takže tady eh, se na to dívám tak. A myslím, že eh, budeme muset eh, shodnout na tom, že nesouhlasíme eh, v mnohých bodech. Paní Makovej říkala, eh, vaše reputace, eh, abyste pomocí transparentnosti odhalovali korupci ve své zemi, no tak ano, to je v pořádku, to potřebujeme udržet. Ale čemu nevěřím, eh, tady mnozí řekli, že občané mnohým informacím nebudou rozumět. To je skutečně takové jaksi patronizování. Eh, prostě každý člověk si tam může vyhledat, co chce a my bychom v principu měli dát co nejrychleji do veřejných registrů a tím pádem budeme mít méně práce. Pokud se týče časového plánu, tak prostě eh, jako vždycky eh, já eh, jsem ochoten tedy to odložit, pokud je to v zájmu konstruktivních návrhů, ale ne proto, abychom to odkládali. Pokud se týče veřejných informací nebo informací ve veřejném zájmu, tak to musí být opět případ od případu, že třeba Eh, jestliže máme někde eh, ropnou katastrofu, tak eh, skutečně v souvislosti s aktuální situací, tak to je veřejný zájem toto zveřejňovat. Že? Pan Bronz, možná, že vaše strana by se s tím neshodla, ale jestli to chcete mít jasnější, čekám váš návrh. Dále proběhnou určitě eh, obtížná vyjednávání, doufám, že ne příliš dlouhá, mm, než se tedy šéfové stran zhodnou a já myslím, eh, že eh, budu mít mnoho dotazů, jestli vím, co děláme, jestli to dělám správně. Eh, dále, pokud se týče nákladu, tak eh, na náklady musíme myslet, poněvadž to všechno v konečném efektu platí občané, ale nám jde o dlouhodobý efekt a toto je o dlouhodobém efektu. A takové nějaké eh, takové ten, ten, ten časný přístup k některým informacím, tak to de facto posiluje omezený přístup. Čili ano, tady může, můžeme mít určité termíny a tak dále. A je to v souladu tedy se samotnou smlouvou, čili občané eh, tedy, pokud se chtějí zapojovat do procesu, musí také vědět, v jaké je to fázi, čili to je skutečně součást. Eh, ten orgán sedmičlený, opět toto je pouze otevřený návrh, pozměňovací návrh 30, tak to je eh, proto, aby eh, poslanci si uvědomili, že mají jiný, jinou cestu přístupu k informacím. Eh, jinak my jsme vypustili odkaz na statut poslance a protože já, já myslím, že EPP nebyla, proto já si myslím, že ty pozměňovací návrhy jsou zbytečné, poněvadž tím skutečně není možné nějakým způsobem ovlivňovat nebo posilovat statut poslance. No a 31. to je jurisprudence. E, Renato, velice e, děkuji za vaši zmínku o deficitu demokracie s tím skutečně musíme něco udělat, eh, jinak budeme obvinováni z toho, že ten deficit ještě naopak posilujeme. A paní Makové, děkuji vám eh, velice. Eh, skutečně veřejnost si má rozhodnout, co chce a my bychom měli poskytnout pouze mechanizmy pro to, aby ten přístup k informacím měli a to co nejdříve. Ve to třetí stran, jak jste říkala paní předsedkyně. Eh, komise na tom pracuje, eh, rada na tom pracuje a také my jsme to zkusili, ale zatím jsme to nevyřešili, čili eh, tím se ještě budeme muset dále zabývat. Souhlasím s Jencem prakticky ve všem, ale musím říct, že dokumentace o konkurenci, tak ty tady jsou ošetřeny. Jestliže komise má nějakou problém, nějaký problém, tak Eh, prostě otázka konkurenci je vyřešená, protože eh, my se vlastně dozvíme od komise, že byla tedy informace a eh, že tedy kartel má být rozbit nebo má být proti němu nějak postupováno. Já už jsem komise, komise říkal, že návrh komise bychom v Británii nazvali Eh, tím, že eh, používají obrovské kladivo na to, aby rozlouskli burský oříšek. Eh, já jsem tady předložil takzvanou legislativní obálku, tak aby dokumenty třetích stran by byly, do toho vstupovaly pouze v rámci diskuse, tak aby třetí straně zůstal copyright nebo vlastnictví těchto dokumentů. Ale já vím, že tady máme problémy, které budeme muset ještě překonat. No a eh, na závěr ještě jednu velice důležitou. Eh, já jsem tady 11 let a já, když se chopím nějakého principu, tak já nejsem marxista v této eh, věci. Eh, možná, možná eh, s Karlem Marxem bych se ještě zhodl, ne s Gaučem Marxem, ale to znamená, že toto jsou mé principy a eh, já jsem ochoten také změnit. My jsme v roce 2004 začali na této legislativě pracovat a, a de facto pracovali jsme na principu, který nakonec padne. A, ale e, to může dopadnout úplně jinak. Ale v otázce otevřenosti a transparentnosti ty otá- toto s námi zůstane, toto prostě se nevytratí a lidé budou chtít vědět, eh, proč to poslanci jedni podporují, druzí ne. Já vám děkuji, paní předsedkyně, za trpělivost. Děkuji. Já vidím, že ještě někdo další chce promluvit, ale opravdu už máme, nemohu dát slovo. Máme pět hodin pryč, teďka budeme hovořit o PNR a já už jsem minulý týden eh, řekla, že musím odejít v půl šesté, čili máme na to 25 minut. Takže skutečně v této debatě budeme muset hovořit daleko stručněji. Debata už proběhla, my se k tomu určitě ještě časem vrátíme to není poslední debata, ještě do 10. června musíme předkládat návrhy. Ne, pardon, pardon, není tam žádný, žádný termín stanoven. Pane zpravodaj, jak je to? Já musím říci, paní Makovej se mnou souhlasila. Eh, já jsem hovořil o hlasování v předchozím období o tomto nařízení. Tehdy skutečně EPP nehlasovala se mnou, ale ano, já, ale dnes a zde konstatuji, že my se shodujeme skutečně. To je prostě přístup. Dobře, děkuji vám. Budeme o tom hovořit ještě jindy. A já teď opravdu chci přejít k dalšímu bodu. Debata až byla jasná. Pět vteřin, no tak dobře. Já jsem řekla, že nesouhlasím s argumentem jako příliš mnoho informace nebo informace závažnější a méně závažné. Musíme dávat veřejnosti veškeré informace a je na nich, aby se rozhodli, co potřebují a co chtějí. Děkuji, já myslím, že to už je jasné. No a teď se dostáváme k PNR. A já jako předsedkyně i zpravodajka se pokusím to zvládnout a žádám vás, abyste eh, byli skutečně eh, struční a neopakovali ti to, co už řekli jiní. Důvod, proč to máme na programu znovu, je dán, no ono to tady není napsáno, je to prostě proto, že od poslední debaty jsme dostali eh, společný přeskum dohody mezi USA a EU. A já navrhuji, abychom nejdříve nechali proběhnout debatu tak, aby mohli eh, poslanci vznášet dotazy na Evropskou komisi. Některé z těch dotazů již byly komisi zaslány několikrát písemně, ovšem odpovědi se dosud nedostavily. Tak a já zkusím být velmi stručná a byla bych ráda, kdyby komise se velmi stručně vyjádřila o tom společném přeskumu a aby se vyjádřila ke skutečnosti, že mm, komise nemůže e, zveřejňovat všechny informace, ke kterým má také přístup. A dále tady mám velmi konkrétní otázku. Myslím, že bylo pozoruhodné to, že ten společný přeskum zmiňuje Eh, jednu konkrétní podanou stížnost. Podal jsem ji já. Eh, v podstatě eh, byla jsem kvůli tomu u soudu. Je to veřejná informace, která byla dokonce v novinách. Mně bylo řečeno, že jsou tři takové stížnosti a mohli byste tedy dát jednoduše prostě jaksi tři jména, tedy proč je to v politickém dokumentu, já nevím. Uh, Druhá otázka se netýká toho společného přeskumu, ale legálního stavu dohody s Kanadou. Dnes jsem získala informaci, že od Evropské komise o legálním statutu této smlouvy nevíme vůbec nic a to, že je tato věc nejednoznačná, tak eh, já si myslím, že je velice nezbytné a naléhavé, abychom vyjednali s Kanadou mm, novou smlouvu. To by měla dělat právě komise. Třetí bod. My jsme opakovaně žádali Evropskou komisi o vysvětlení, proč nová bezpečnostní pravidla, eh, podle kterých se schromažďují data PNR, tak jak to bylo zavedeno Spojenými státem ještě před týden před zveřejněním společného přeskumu, proč Evropská komise nám nedokázala vysvětlit, co to znamená tato nová pravidla a jaký vliv budou mít na PNR data podle americko-evropské smlouvy. Také bych žádala vyjasnění. A moje úplně poslední otázka, kdy nám komise odpoví na otázky z listopadu 2008 z naší tehdejší rezoluce, která už vlastně také je právně irrelevantní, protože máme Lisabonskou smlouvu. Nicméně ty otázky stále platí. Čili my bychom rádi věděli, jestli Evropská komise eh, je tedy plní svůj časový plán, pokud se to balíčku PNR týče, eh, jestli ho tedy dostaneme ještě před prázdninami. Tak a prosím kolegové nyní, kteří se také chtějí komisi něco zeptat. Vidím, že jsem vás vystrašila, takže už se nikdo nehlásí, ne, ne, netroufa přihlásit. The, the then, if you could be... Ano, možná komise. A prosím vás, pokud budete struční, tak možná se poslanci potom odváží. Prosím. Po všem, co jste řekla, bych rád dostal možnost vůbec se nevyjádřit. Nicméně pokusím se schrnout některé naše odpovědi. Takže pokud jde o společný přeskum, tak my si myslíme, že tento přeskum ukázal, že Spojené státy skutečně eh, evidenci PNR používali k tomu, aby bojovali se, se zločinností a terorismem, dodržovali eh, stávající dohody, ty filtry fungovaly dobře, pokud jde o e, tedy přístup pouze americké strany k těm některým kategoriím a jinak e, byly také splněny veškerá ustanovení týkající se stížnosti a odvolání a také sdílení s dalšími informacemi pouze případ od případu, čili pouze pokud existuje potřeba. Myslíme si a jsme trochu znepokojení možnostmi určitého overrideu funkcionality, kterou by eh, eh, jakási veta, které, kterou by měla, měla i americké instituce a také možnost té, eh, toho ad hoc půlu. Myslíme si, že Spojené státy by mohly lépe sledovat ty formy nápravy, které se týkají pouze PNR a je tu také určitá možnost potenciálního využití evidence, to znamená potenciálního použití PNR pro přistěhovalecké účely, což nás znepokojuje. A Spojené státy se musí hodně zlepšit, pokud jde o reciprocitu, to znamená sdílení informací také s evropskou stranou, Eh, pokud jde o informace, které získají eh, na základě PNR v rámci boje se zločinností a terorismem. Ale všeobecně můžeme vyjádřit spokojenost americkou eh, implementací té dohody, ačkoliv k tomu existují některé kritické výhrady, které ve společném přeskumu figurují. Pokud jde o dohodu s Kanadou, tak to je momentálně taková prázdná skořápka protože ještě to nebylo naplněno skutečným významem. To rozhodnutí o adekvátnosti ještě nebylo přijato. Čili zatím se to řeší na národní úrovni. To jest, komise prostě doporučila členským státům, že vzhledem k tomu, že Kanada i nadále e, respektuje všechny závazky k tomu, aby bylo možno přijmout rozhodnutí o adekvátnosti, tak doporučujeme, aby i nadále bylo povolováno předávání jméne evidence cestujících kanadské straně. Proč jsme zatím nedojednali dohodu s Kanadou? Protože jsme to nechtěli dělat pod původním třetím filířem, ale počkat až na vstup Lis- Lisabonské smlouvy v platnost a na, to, na pravomoci, které to dá tomuto parlamentu. A Jinak se pokusíme se zjistit přesně, jaký je rozsah působnosti a co vlastně američané mají na mysli. Zatím si nejsme jisti tím, zda se to týká PNR nebo jiných údajů, ale zatím jsme ještě neobdrželi uspokojivou odpověď. Pokud jde o PNR, balíček PNR, myslím, že tedy v létě, podle, a tady záleží na tom, čemu říkáte léto, ale aspoň tedy technicky je to do 23. září a do té doby myslím, že mandáty pro Kanadu, Spojené státy a Austrálii do toho 23. září by mohly být vypracovány a pak ještě otázka předání mezinárodních údajů dalším státům myslím si, že harmonizovaný systém PNR bude muset trošičku počkat, protože jsme byli informováni našimi interními službami, že budeme muset vypracovat nové, eh, nové zhodnocení dopadů. Takže máme ty, tyto tři mandáty v září, směrnici trochu později, možná na konec letošního roku nebo na začátku roku příštího. Děkuji vám. Pokud jde o léto, tak myslím, že usnesení hovořilo o polovině července, to znamená eh, do té letní pauzy. A já doufám, že komise nám také dá v brzké době odpovědi na otázky, protože nové, nová bezpečnostní pravidla se právě eh, týkají získávání dat a ta už vstoupila v platnost v únoru, teď bude červen, zítra. Takže by to mohlo být rychlejší na, a pak doufám, že dostaneme také písemné odpovědi a také rady samozřejmě na otázky, které zazněly v usnesení z listopadu 2008, které jsou stále relevantní. A nyní pan Albrecht. Já také pokusím se být znovu stručný. Důležitý je pro mě jeden bod, a sice, kdy dostaneme možnost jít dál Eh, s tím balíčkem PNR, poněvadž ten problém možná eh, ještě není zcela pochopen. Eh, parlament dal jasně najevo, že ty navržené smlouvy, tak jak je zde máme, nejsou přijatelné. A na tom se zhodneme většinově. To znamená, že je třeba vést jednání, ale to znamená, že parlament eh, musí mít zajištěnou možnost, aby dále mohly být používány dosavadní smlouvy. Přičemž ty ovšem nejsou nyní v souladu eh, s smluvním základem. To znamená, že my musíme občanům neustále eh, vysvětlovat, proč vlastně neustále dál běží, běží smlouvy, které v podstatě už by běžet neměli. Čili já myslím, že mimořádně důležité je to, abychom my v parlamentu dostali také možnost co nejdříve a nejrychleji se začít zabývat novou smlouvou, abychom neměli pocit a neměli být v situaci, kdy prostě se to rozhodování pořád ještě odkládá na říjen nebo listopad. No, já nevím. A to je vlastně eh, smlouva, která se tady používá od 1. ledna 2007, přičemž ještě žádný Evropský parlament o tom eh, nehlasoval, takže to není únosné. Čili já si myslím, že my ve výboru Libe mm, bychom eh, měli mít stanovisko Evropského soudního dvora eh, k těm eh, momentálně používáním dohodám. Já myslím, že není eh, vhodné dále vyčkávat a, a vyčkávat, co se dále politicky stane. Děkuji, pan Fos. Děkuji. Já rád tedy nebudu nikoho, se po nikom opakovat, takže při připojuji se ke svým předřečníkům a k tomu, co řekl Jan Filip Albrecht právě teď. Myslím, že situace vzhledem k Kanadě je velice neuspokojivá, pokud jsem tomu správně rozuměl, že my se teď rozdělujeme na členské země. To prostě není smysl eh, našeho návrhu a ničemu to nepomáhá. Proto bychom to měli zase co nejrychleji svázat dohromady a teď jsme vlastně odložili Austrálie a USA a já si myslím, že eh, tady je, jsme na tahu my jako parlamenta EU a měli bychom časově tady ten eh, výsledek co nejvíce uspíšit abychom to mohli projednat, aby také v otázkách transatlantického nebo australského partnerství, abychom tomu činili zadost. No a za třetí možná, abychom nesromažďovali data dvakrát. Já myslím, že tam eh, už v zemi, kterým zemí už se další krok provedl. Děkuji. Paní Ernst? Také budu stručná. Já se nestačím divit, eh, pokud se týče té kanadské otázky, to je velmi pozoruhodné, v jaké situace jsme se dostala, dostali. No, taky není dobře. No, a když eh, se tím člověk zabývá, tak eh, mm, je prostě jasné, že se musí odehrát nová jednání, nic menšího to být nemůže být. A my jsme také Eh, v dubnu přijali eh, rezoluci s minimálními požadavky a to se musíme držet a eh, mně se tedy zdá, že je tady pořád ještě spousta věcí nejasných a je třeba tady zatlačit na pilu. Děkuji, paní Zipo i když tedy nebudu opakovat to, co již bylo řečeno, eh, je důležité podle mě, abychom komisi dali jasně najedo, najevo, s čím nejsme spokojeni. My jsme vždycky říkali, že nechceme tři nebo více dohod, které se eh, liší podstatně v detailech, ale my chceme jednu smlouvu, která bude platit pro všechny. Pro mě léto jednoznačně nekončí v září, my tady můžeme pracovat s různými, s různými typy kalendářů. Pro mě je konec leta nejpozdější v srpnu, takže je důležité, abychom už před eh, prázdninami měli k dispozici návrh. To není nic nového, tady se jenom hraje o čas a já myslím, že je třeba se tady skutečně eh, více eh, zasazovat za stanoviska parlamentu. Jsem, trvám na tom, aby tato data o data cestujících byla k dispozici eh, výhradně eh, pro účely boje proti terorismu a to není jasné. A my nemůžeme se nadále spokojit se smlouvou, která je pofiderní a pořád to natahovat tento stav. My skutečně chceme ještě před prázdninami se dostat k otázce eh, dat pasažérů. Děkuji vám, nikdo další se nehlásí. Komise, můžete prosím odpovědět? Pokusím se. Komise eh, to myslí zcela vážně s tím, že chce tady vyprodukovat ty tři mandáty a sdělení. Jde nám to o něco pomaleji, než jsme čekali, ale nepochybné je, že tyto tři mandáty a sdělení předložíme co nejdříve. To dokážeme. Doufáme, že v létě. Já myslím, že nejpozději v září v říjnu kdybych vám mohl vysvětlit, jaké procedurální a byrokratické kroky nás dělí od tohoto mandátu. My je máme sepsané, eh, ty už, už je byly zkompletovány, teďka dělají byrokratické kolečko a určitě se k vám dostanou eh, panu Albrechtovi. Eh, já doufám, že Eh, budeme rychlejší, než eh, jak by dokázal se vyjádřit eh, Evropský soudní dvůr. Doufám, že to bude co nejdřív. Dále nic nerozdělujeme. Chceme ty tři země udržet v jednom balíčku a také to PNR. My to chceme rozdělit jenom proto, abyste měli mandáty, aby se prostě to urychlilo abyste nemuseli mm, přijímat eh, dohodu, kterou, která vám nevyhovuje. Čili pokud něco rozdělujeme, je to jenom proto, abychom urychlili postup. My jsme dosud, eh, tedy v loňském roce, eh, nedali mandát pro vyjednávání s Kanadou. To by byla nacionalizace a bylo by to proti právům parlamentu. A to byl náš jediný důvod, proč jsme to neučinili. Děkuji. Já jako zpravodajka bych to uzavřela takto. Já naléhám na Evropskou komisi, aby urychlila eh, postup eh, září a říjen. To je pro nás zcela jistě nepřijatelné. Eh, naši kolegové eh, vám už to řekli, my jsme vám v podstatě dali na víc čas, alternativně bychom jednoduše a prostě to mohli dát do hlasování. Já chápu, že máte své byrokratické postupy, ale ty prostě nejsou relevantní. Evropský parlament musel SWIFT probrat a schválit za deset dní. A já věřím, že také komise, kde není tolik lidí, se dá, eh, může také pracovat daleko rychleji. Čili my opravdu jsme pod velkým tlakem a opravdu eh, nevíme, proč se to tak protahuje. A třeba u Kanady my jsme vůbec nebyli informováni, jak to je. My tedy třeba můžeme konstatovat, že předávání dat Kanadě, že to prostě nemá žádný právní základ. Ano, vy vrtíte hlavu, ale já vím, že to tak je. Toto je obtížná situace a je třeba ji naléhavě řešit. Já myslím, že to lze vyřešit před prázdninami, před letními prázdninami, čili do poloviny července. To je cíl. Všechny další otázky, které jste tady slyšeli, eh, jak v debatě, tak dříve písemně, očekávala bych, že nám na ně odpovíte písemně a to se týká také té otázky k mému jménu. Já myslím, že tím eh, uzavíráme bod PNR a tím uzavíráme také dnešní program. Já vám děkuji za spolupráci, kolegové. Zítra ráno v 9 hodin budeme pokračovat. Budeme mít společné zasedání s ženským výborem.